bezpečných produktů je zavedeno, že tady musí být uvedena odpovědná osoba, která zaručí soulad s předpisy EU a prohlášení o schodě. Kromě toho máme konkrétní ustanovení pro ochranu spotřebitele, kteří na spotřebitelů, kteří nakupují na internetu, musí mít stejnou záruku bezpečnosti jako u produktů, které se prodávají v kamenných obchodech. Kromě toho se domníváme, že je zapotřebí více spolupráce i na politické úrovni, i mezi jednotlivými vnitrostátními orgány, tak, abychom vybudovali efekty synergie a aby systém byl jednotný a koherentní Kromě toho chceme zabránit konání nečestných obchodníků, protože někdy na celnicích nejsou dostatečné kontroly. Proto tady jsou zabudovány cíle, standardy u hraničních kontrol, společné metody pro kontrolu rizik, lepší kontrola a vzájemná podpora jednotlivých, mezi jednotlivými národními orgány. Kromě toho systém dohledu, eh, kde nesmí existovat konflikt zájmu a nesmí existovat žádné preferované nakládání s nekalými výrobci. Proto jsme podpořili také návrh komise, že má existovat sítě, síť v Evropě tak, aby schopnost kontrol v jednotlivých členských státech byla zlepšena na základě kompetencí a společných priorit. Také se nám ještě podařilo zavést kompetence úřadů, posílit kompetence úřadů a e, také zefektivnění kontrol e, co se týče ten nej, těch nejrafinovanějších produktů. Doufám, že nalezneme konsensus tomuto návrhu. Děkuji vám mnohokrát. A teď dostává slovo paní Měnkovská za komisi. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem velice ráda, že eh, jsme se dočkali eh, úspěšného dokončení vyjednávání nařízení o dohledu nad trhem a dodržováním předpisů. Tohle je důležité naplnění strategie jednotného trhu. To nařízení se zabývá velice důležitým problémem na jednotném trhu a Eh, sice, eh, že eh, tady máme příliš mnoho nebezpečných produktů na evropském trhu. Je to významný krok vpřed, který zajistí lepší ochranu spotřebitelů a bude to skok směrem k lepšímu jednotnému trhu. Z celého srdce poděkuji panu zpravodaji Nikolovi Dantemu a Eh, zpravodajům eh, eh, Stínovým, Karasovi Sremoviči Daltomovi. Vím, že to byl obrovský kus práce a že nebylo snadné dokončit tuhle věc ještě před volbami. My samozřejmě se připravujeme a víme, že jsou věci, které bychom tam každý chtěli vidět nějak jinak. Takže v té první věci my připravíme deklaraci o právním základu toho, to, nařízení a v té druhé fázi se e, budeme odhodlávat e, e, vypracovávat větší uniformitu kontrol v jednotlivých zemích. Budeme mít jedinečnou příležitost zabránit nebezpečným produktům dostat se na evropský trh nařízení zlepší sdílení poznatků mezinárodními inspektory a celními orgány také a v několika ohledech, eh, to bych také zdůraznila, ten návrh byl ještě eh, zlepšen a tady zejména myslím o hodnocení eh, kolegy ze strany vrstevníků tedy a to bude zásadní přínos pro národní inspektory, protože to orgánům dá nové pravomoci k prošetřování produktů prodávaných online. Nařízení dává inspektorům pravomoc přímo eh, řešit eh, nebo problémy eh, s digitální ekonomiky, jako jsou v online tržiště. Dále v řadě produktových kategorií tady bude obchodní zástupce pro EU. To usnadní evropským úřadům získat informace, které budou muset hm, již o produktech, které budou kontrolovat. Za druhé eh, to zlepší spolupráci mezi orgány a podniky, eh, eh, zabrání to nebo zabraňování, nedodržování je ještě důležitější než testání, protože spousta podniků nezná pravidla, ale jedná v dobré víře, takže také půjde o podání jasných informací o, o evropských produktových pravidlech a, a za třetí to zlepší spolupráci mezi orgány v Evropské unii. Jak víte, v současné době je více než 500 orgánů dohledu nad trhem v Evropské unii a produkty e, tečou e, snadno přes naše vnitřní hranice, ale bohužel e, ten dohled nad nimi nikoli a proto se, si nařízení vyžaduje vzájemnou spolupráci a také úzkou spolupráci s celním orgány a bude tady celoevropská spolupráce s e, evropskou, e, prostřednictvím té evropské sítě e, produktové. A chybí tady jenom jediná věc, a sice peníze, zejména pro spolupráci zejména v rámci té sítě. Ty peníze budou muset přijít z programu pro jednotný trh a jsem velice ráda, že vy jste se aktivně zapojili do jejich zajištění a doufám v další podporu parlamentu v této oblasti. Závěrem bych zdůraznila, že jsme dosáhli velice dobrého vyváženého kompromisu, který odráží různé postoje různých stran a doufám, že jej také podpoříte zítra. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní komisařce a nyní za výbor Envy Dávám slovo panu Mikolášikovi. Bezpečnost spotřebitelů a ochrana životního prostředí jsou základní kameny vnitřního trhu se zbožím, který je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Vítám návrh nařízení, jehož cílem je posilnit dodržování a prosazování harmonizačních právních předpisů Unie o výrobcích. Týká se totiž hraček, kosmetických a čistících prostředků, strojových zařízení, baterií a akumulátorů, chemikálí, pneumatik, stavebních a biocidních výrobků, odpadu z elektrických zařízení, zdravotnických pomůcek a jiných. Považuji za nepřípustné, aby již dnes harmonizovaná pravidla byla obcházena, o čem svědčí fakt, že například až 32 hraček, 58 elektroniky a 47 stavebních výrobků, které prošly kontrolami, nesplňují požadavky na bezpečnost. Podporuji proto zvýšení počtu kontrol i zvýšené pokuty za proto, aby se nepoctiví výrobci odradili a samozřejmě i distributoři. Nově zřizovaná testovací střediska Unie musí zaručit spolehlivost a konzistentnost testování a poskytnout expertízu na nejvyšší možné úrovni, a to v složitých oblastech, jako například v souvislosti se škodlivými chemikáliemi, které se při testování až příliš často objevují v hračkách nebo v kosmetice. Děkuji. Děkuji. A nyní bude mít slovo Pan Charel za EPP, prosím. Vážený pane předsedo, paní komisařko, pane zpravodaji Dante, dámy a pánové. První pokus reformy systému dohledy nad trhem a snaha ho zaktualizovat tehdy v roce 2013, co jste doskotal. Dnes tady máme další pokus, další startovní výstřel pro nový systém dohledu nad trhem. Bylo to nezbytně nutné také v zájmu spotřebitelů. Víme, že zejména hračky, pyrotechnika nebo stroje jsou těmi produkty, u kterých máme největší problémy. A my jsme toho názoru, že kdo dává, kdo přináší na vnitřní trh nebezpečné výrobky, musí také za tuto činnost nést odpovědnost. A proto ví, musíme provádět dohled kontroly, abychom věděli, kdo dává na trh nebezpečné produkty a mohli říci, kdo tedy za to musí přejmout odpovědnost. Chceme také stejná pravidla pro všechny veškerá, veškeré podniky, které nepochází z EU, musí dodržovat stejná pravidla jako naše domácí podniky, pokud tyto podniky chtějí působit na našem trhu. Máme bohužel ty, tu realitu, že poskytovat logistici či velcí obchodníci online zatím eh, se tedy mohli jaksi vymknout veškeré odpovědnosti, ale nyní s tímto skoncujeme. Kdo chce obchodovat s nebezpečnými produkty, může po, počítat s tím, že potom zaplatí veškeré faktury za ty uh, svolávací akce zpět. A já děkuji, děkuji zpravodajům za vynikající spolupráci a prosím o širokou podporu, kterou jsme měli rozhodně v rámci našeho kola stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo za socialisty a demokraty paní Šaldemose. Děkuji mnohokrát. Dnešní den je skutečně velmi potěšujícím dnem. Je výborné, že zavádíme lepší dohled nad trhem pro produkty, které na evropském trhu jsou v prodeji. Já se tomuto tématu věnuji již dlouhou dobu, proto je pro mě tento den tak významným. Proto jsem tak ráda, že se nám podařilo dosáhnout lepší kontroly nad produkty. Je to také nezbytně nutné. Nyní nově je možné provádět kontroly výrobků, které jsou dováženy do EU a prodávají se online. To je velice důležité, neboť kontroly ukázaly, že například 12 hraček která byla dovezena ze třetích zemí do EU, že žádná ani jedna z těchto 12 hraček nesplňovala pravidla, která, pravidla konformity, která se na ně vztahují. Proto je velice důležité mít dobré nové kontroly. Jak říkám, dnešní den je velice dobrý, já jsem velice potěšena a musíme ještě, ještě zasadit za provádění. A nyní paní Tomaš za EKR internet je proměnil način na koji funkcioniramo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, internet změnil náš způsob fungování ve všech sférách života. Mimo jiné také nakupujeme jinak, než jsme to dělali před dobou vzniku internetu. Onlineový obchod drasticky vzrostl. A také počet padělaných produktů roste. A Eh, chování mm, spotřebitelů se také změnilo. Eh, specifickou pozornost bychom měli věnovat produktům ze třetích států, které často nemají shodu s legislativou Evropské unie. Měli bychom mít správnou rovnováhu mezi na jedné straně ochranou spotřebitelů a na druhé straně zachování výhod, rychlost, jednotu elektronického obchodu. Děkuji mnohokrát, děkuji vám. Teď má slovo pan Selimovič. Děkuji vám, pane předsedo. Před dvěma měsíci jsem si koupil žehličku a výsledek byl, že mi spálila košily. A pak eh, možná koupila nějaké zpívající hračky, ale ty nepřestaly zpívat a zpívali, my jsme byli z hůru celou noc a aby nás nebudili, tak jsme museli vyndat baterku. A potom jsme měli nebezpečný fen, který nám málem spálil vlasy. Takže o tom je právě tato legislativa zabezpečit, aby Eh, produkty na trhu byly bezpečné. O to se zasloužil tento parlament a byl, na nejvyšší, byl nejvyšší čas, abychom v tom něco udělali. Vždyť my konzumujeme ty produkty každý den, ale musíme mít pravidla, která se budou prosazovat. Co tady děláme je, že posilujeme dohled nad vnitřním trhem a tím zabezpečujeme, aby už spotřebitelé nikdy nemuseli si spálit vlasy nějakým špatným fenem nebo aby si prostě spálili košili žehličkou. To je třeba udělat pro evropské občany a to je dobrá věc, kterou občanům dáváme před volbami. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a teď jsme vyčerpali řečníky jménem politických frakcí a teď pan Sošněř za nezařazené. Minutu. Podávání zpráv, regulace, nové normy, více kontroly, dohledový on, orgán, větší dohled. To všechno najdeme v tom novém Eh, dohledu nad trhem a harmonizaci produktů. Nemám eh, sil eh, vám vysvětlovat, proč je to špatný úmysl, proč to nebude fungovat. Tak jsem hledal pozitiva. Co dobrého se dá udělat s tou zprávou? No tak udělal jsem z ní takovou vlaštovku a doporučuji vám všem, abyste udělali to tež. Děkuji. Děkuji, pan Koferáty, teď minutu. Presidente, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko. Slyšela jste pana zpravodaje, eh, co hovořil o těch ne, jak hovořil o těch nebezpečných výrobcích, to je, myslím, velice znepokojivé. Vzpomeňme na to, co říkal o hračkách. Eh, hm, hraček se to velice týká. A Eh, to jsou věci, kterého se děti, kterých se věci přímo, děti přímo dotýkají. A takovéto produkce se sem dostávají právě prostřednictvím elektronického obchodování, které v budoucnosti pravděpodobně ještě poroste. Proto je třeba, abychom dokázali uvést v praxi to, co dnes eh, odhlasujeme, nebo v tomto týdnu. Je ovšem třeba dobře definovat eh, ty obchodníky na trhu. Kdo tedy přesně odpovídá za bezpečnost výrobku? Já doufám, že nás vývoj jaksi nepředežene. V minulém volební období jsme schválili již velice ctižádostivý text o bezpečnosti produktů a pak to rada zablokovala. Nedokázali se dohodnout o bezpečnosti výrobku se značkou Made in. Škoda tedy, že rada nebyla schopna nějaké dohody. Uvidíme, co se tedy nyní odehraje dál. Budoucí komise musí zajistit, aby ta rozhodnutí, o kterých dnes hovoříme a která pravděpodobně zítra přijmeme, byla pak uplatňována ve všech členských zemích. Děkuji. A tím jsme vyčerpali náš seznam řečníkům a dostáváme se k postupu Catch the Eye. Mám zde dvě přihlášky o slovo pan Marias, který ovšem není přítomen v sále, takže dávám slovo paní Grapíny. Paní komisařko, drazí kolegové, eh, Toto eh, byla úprava, která eh, skutečně je projednávána na Eh, v nejvyšší eh, čas. Závisí na tom budoucnost Evropy. Samozřejmě potřebujeme lepší dohled nad produkty, protože do Evropské unie, na evropský trh eh, přichází tolik produktů a to komplikuje situaci. Musíme také zharmonizovat naše postupy. A já velice vítám myšlenku vytváření evropské sítě referenčních indikátorů a standardních kontrol ale měli bychom mít také fyzickou schopnost provádět tuto kontrolu i na celnicích v rámci celní unie, protože celní unie ještě není završena, jak víme, a nebudeme-li my eh, završenou tuto celní unii, bude to obtížné a doufejme, že v příštím legislativním období budeme moci skompletovat toto téma. Já se těším, že podpořím tuto iniciativu a doufám, paní komisařko, že tato úprava nezůstane pouze na papíře, ale bude skutečně implementováno. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Tím mm, jsme vyčerpali Catch the Eye a teď dostává slovo paní Běnkovská za komisi. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení poslanci, e, děkuji vám za veškeré vaše připomínky a příspěvky e, v této debatě. Ale především chci poděkovat e, za vaši oddanost vůči této věci. Tím, že schválíte tuto věc, vydáte zítra jasný signál ohledně dodržování bezpečnostních předpisů ze strany výrobků na evropském jednotném trhu. Jsem přesvědčena, že toto nařízení na kterém jsme se dohodli, je vyvážené a komplexní. Zajistí to, o čem už jsem hovořila předtím, mnohem lepší eh, spolupráci mezi eh, celními orgány a orgány dohledu nad trhem v EU. A opravdu to pomůže eh, přizpůsobit se výzvám 21. století. A také se tím dokončí náš balíček o zboží. Takže chci eh, poděkovat všem zúčastněným eh, poslancům i rumunskému předsednictví eh, za podporu a jsem přesvědčena, že tímto nařízením učiníme důležitý krok směrem k reálnému, skutečnému, spravedlivému, opravdovému jednotnému trhu. Děkuji a nyní má na závěr slovo pan zpravodaj, pan Dante na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Prosím, dovolte mi nejdříve poděkovat, já jsem na to na začátku zapomněl, chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci během měsíců práce na tomto nařízení, které je velice komplexní. Museli jsme se věnovat celé řadě aspektů a témat. A tato dobrá spolupráce vyjednávacího týmu parlamentu byla něco, co bylo skutečně neobyčejné. Zároveň také chci poděkovat paní komisařce Běnkovské a komisi, neboť v obtížném okamžiku, kdy bylo nutné nás podpořit, tak se snažila zprostředkovat mezi námi a radou a to velice dobrým způsobem. A také děkuji rakouskému předsednictví, a tak, které vlastně začalo s touto záležitostí a také rumunskému předsednictví za dokončení. Několik bodů. Jednak finanční vybavení. Toto nařízení patří k programu pro jednotný trh, kde se snažíme dát k dispozici peníze, jak říká paní komisařka, které mají posloužit ke zaručení operativnosti. Přejeme si, aby během příštího volebního období, až tento program bude uveden v praxi, přejeme si, aby měl dostatek zdrojů pro to, aby mohl být dobře implementován, abychom zajistili to, co zde stanovujeme potřebujeme takový dohled nad trhem, který bude v praxi účinný a proto tedy potřebujeme i dostatečné eh, finanční vybavení. Dále chci zdůraznit, že pomocí tohoto nařízení eh, jsme dosáhli jedné věci. Chceme rovné zacházení mm, mezi evropskými podniky a zahraničními podniky. Často máme vlastně tu situaci, kdy zahraniční podniky mají eh, lehký vstup na evropský trh, aniž by museli eh, vlastně splňovat pravidla konformity, což je věc, která přispívá k tomu, že jsme neměli spravedlnost, ale nyní toto tedy rušíme. Chceme mít eh, spravedlnost stejný přístup k evropským a neevropským podnikům, což také platí v oblasti podniků, které eh, prodávají online a offline. Chráníme vnitřní trh eh, a tím zaručujeme našim spotřebitelům, že evropská pravidla budou dodržena. Dohled nad trhem slouží rovněž k tomu, aby byla zaručena účin, účinná efektivita, aby všechny úřady a všechny eh, hospodářské subjekty dodržovaly veškeré zákony a předpisy, což je systém, který jsme eh, vytvořili pro ochranu naší bezpečnosti a našeho sociálního modelu. Děkuji mnohokrát. Tím jsme dospěli k závěru naší rozpravy. Hlasovat se bude zítra. Jako další bod na pořadu jednání je Zpráva paní Šaldemóze, podpora spravedlnosti a transparentnosti po podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Slovo má paní zpravodajka, paní Šaldemoze, na čtyři minuty, prosím. Děkuji. Milí kolegové, My spotřebitelé využíváme onlineové služby, když si objednáváme hotel nebo když si objednáváme boty přes nejrůznější platformy, které otvírají našim spotřebitelům trh a pro ty, kteří chtějí prodávat také. To znamená, že se využívají nutně, ale zatím tady ještě neexistuje regulace. Tady tak trochu panuje ještě divočina. Můžeme mm, akceptovat podmínky, které budují onlineové platformy, ale někdy vůbec žádné podmínky neexistují. Velice často jsou neprůhledné a to nestačí. Proto je potěšitelné, že jsme se teď mohli domluvit na vytvoření nové úpravy pro férovost a transparentnost onlineových služeb. To znamená, že spotřebitelé budou jistější, když využijí tyto onlineové služby. Co se nám podařilo dosáhnout? Ještě jsme nedospěli na závěr cesty, ale podařilo se nám vytvořit základ pro to, aby byla vytvořena lepší regulace na tomto trhu. Vytvoří se lepší transparentnost a tím pádem se také vyjde vstříc požadavku, že musí existovat větší férovost při poskytování online nových služeb. Zcela konkrétně se nám podařilo dosáhnout toho při využívání takových služeb, že je třeba splnit podmínky, které musí být vytvořeny velice spravedlivě. Vytvořili jsme celý seznam takových podmínek. To znamená větší férovost a pak také lepší informovanost, protože uživatel potom lépe ví, co platí. A podařilo se nám lečeho dosáhnout. Komise ku příkladu říkala, že by tady měla existovat lhuta 15 dnů, ale my jsme zabezpečili, aby bylo možno vypovědět smlouvu, když se člověk domnívá, že platící pravidla nejsou dostačující. Vytvořili jsme transparentnost pravidel pro celou řadu situací a ku příkladu jsme také ozřejmili, co má platit, jaká kritéria pro ranking. To je důležité pro ty, kteří využívají tyto online nové platformy. Je třeba znát tyto, tato kritéria pro ranking a musí to znát i spotřebitelé. Potom, co se týče lhuty, eh, když by platforma chtěla vypovědět nějakou smlouvu, tady jsme také zlepšili podmínky stejně tak jako požadavky pro vyhledávače. Důležité bylo aby vše mohlo probíhat a fungovat řádně a efektivně. Členské státy to musí implementovat, ale musíme zabezpečit, aby k tomu skutečně došlo, jinak nám nepomohou nová pravidla, když nebudou implementována. V tomto případě Eh, nesmí uplynout mnoho času od přeskumu, proto jsme tady vytvořili také dlouhý seznam požadavků, jaké body je třeba přeskoumat. Celkově mohu říci, že to dobré na tomto návrhu je zejména ta transparentnost pro onlineové služby stejné podmínky pro všechny a to konec konců také znamená, že spotřebitelé zboží a služby na těchto platformách budou kupovat a budou se moci spolehnout na to, že dostanou dobré produkty. Je to důležitý krok a také tady vlastně definujeme standardy. Děkuji všem za dobrou spolupráci a těším se na rozpravu. Děkuji a nyní za výbor Judy Pandimech. Pane předsedo, ehm, jsem velice rád, že mohu hovořit jménem výboru Jury. S velkou radostí poděkuji kolegům, se kterým se úzce spolupracoval. Jak jsme slyšeli, eh, podniky eh, stále více eh, se spolehají na platformy pro to, aby se dostali k spotřebitelům, k zákazníkům. Proto potřebujeme spravedlivější, poctivější prostředí pro podnikání. Já jsem provedl konzultace na Maltě a mm, slyšel jsem, jak Evropa pomohla eh, rozšířit nebo um, prohloubit eh, cestovní ruch. Turisté ale potřebují eh, přístup k informacím. Informace, které se získávají, se skromažďují na těch platformách. Malcká podnikatelská kancelář vydala informace o budoucnosti, o digitální transformaci a o poctivém eh, prostředkatelském prostředí. Eh, mm, myslím, že eh, jsme vytvořili lepší výběr pro spotřebitele, nejenom to, co navrhují velké firmy. Děkuji. A teď za Evropskou komisi paní komisařka Gabriel. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení poslanci, nejzejména děkuji Evropského parlamentu, zejména paní Šalimoze a také střídněm zpravodajům. Děkuji vám za veškeré úsilí, za váš duch spolupráce, protože jsme se snažili všichni dostat k dohodě na této věci v tak krátkém čase. Parlament přispěl k posílení tohoto textu a k jeho úpravě. Eh, vaše příspěvky eh, vlastně dokázaly vytvořit eh, spravedlivější prostředí pro podniky v rámci ekonomiky online platform. Bude z toho mít profit zejména také spotřebitel, který tyto platformy používá. Je tady vlastně takový celek jasných pravidel, máme tady regulační prostředí, které je mnohem předvídatelnější, což samozřejmě také posílí důvěru mezi přes hranice a mezi hranicemi. My samozřejmě věříme v tom, že to dovolí platformám, aby se dále rozvíjeli, aby investovali a inovovali se. Některá z dodatečných předpisů, které navrhl Evropský parlament, e, pomohou více než milionu evropských malých a středních podniků, které nabízí služby a produkty prostřednictvím onlineových platform. Oni takto lépe dosáhnou na své klienty. Ráda bych zdůraznila systém e, vytěžování, kde parlament tady zaplnil takovou možnou mezeru. Bylo vyjasněno, že zprostředkovatelské služby online nemohou se vlastně vyhnout svým povinnostem, když kontrolují systémy eh, vyhledávání. Dále musím říct, že je velice dobré, že tady byla zavedena listina specifických smluvních podmínek, která garantuje spravedlivý přístup a spravedlivé zacházení mezi online službami a podniky, které je užívají a zabránilo se takto některým škodlivým praktikám, což tedy vede k tomu, že novinaření bude velice mocným nástrojem. A já děkuji vám za vaše příspěvky. Veškeré vaše příspěvky přispěly k našemu hlavnímu cíli, a to je zvýšení transparentnosti, zejména co se týče zásadní otázky rankingu. Zejména, a toto také bylo citováno eh, eh, pravodajem, eh, nad ty zprostředkovaté služby a nyní je důležité, aby vlastně dodávací služby daly veškeré informace o všem, co používají podniky budou moci lépe řešit spory, zejména například veškeré formy mimo těch nejmenších musí zavést interní systém k tomu, jak se budou eh, vlastně řešit stížnosti a musí mít nějakého mediátora a tak dovolí, aby se spory mohly řešit mimosoudně. Eh, toto je velice dobře vyváženo a zohledňuje to i zájmy podniku. Eh, musím říci, že je velice dobře, že se tady posílá role členských států pro uplatňování tohoto nařízení. Členské státy musí zavíšet opatření pro to, aby zajistili adekvátní, přiměřenou efektivní aplikaci nových pravidel. Musí také spolupracovat s námi, s komisí, proto abychom mohli dohlížet a hodnotit dopad nových pravidel a musí s námi sdílet vhodné informace. Je ovšem jasné, že naše práce zde nekoučí. Vy, vypracujeme pokyny, které ještě dají více jasnosti v tom, jaké informace musí platit platformy a vyhledávače poskytovat o tom, jak funguje jejich ranking. Samozřejmě tady spolupracujeme i s průmyslem, proto abychom mohli zavést chodiskování které doplní nová pravidla. Jsem velice ráda, že dosažený kompromis v sobě zachoval toho ducha, cíl a e, vlastně ten přístup našeho původního návrhu a vytváří spravedlivou vyváženost a dovoluje platformám, zejména evropským, aby se vyvíjeli a prosadili. Je to pouze taková první etapa. My už vidíme, jak budeme eh, postupovat v budoucnosti. Budeme mít nějakou observatoř, která se bude v ní věnovat eh, ekonomice platform. Tady připomínám, že naše experti eh, připravují nějakou jako předběžnou zprávu ještě během toho, toho roku a také Eh, budeme mít tu revizi tak, jak je obsažena v nařízení. Budeme mít tedy tu evaluaci 10 měsíců poté, co nařízení vstoupí v platnost. My samozřejmě počítáme s vaší podporou, tak abychom mohli dále pokračovat v tomto procesu. Zároveň doufám, že eh, parlament schválí nařízení, až se o něm bude zítra hlasovat. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo za výbor ITRE paní Záborská. Na minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Internetové platformy představují obrovskou příležitost pro rodinné firmy, startupy, malé penziony i místní firmy. Díky nim je možné zahájit biznis, zaměstnat lidi a poskytnout kvalitní služby. My musíme zabezpečit, aby s nimi ti silní jednali férově. Dosažený kompromis jde v některých bodech možná oni poněkud dále, než jsem původně navrhovala. V mém návrhu stanoviska za výbor ITRE jsem se totiž snažila omezit regulaci na minimum. Parlament by podle mne neměl navrhovat obchodní modely, ale spíše jen stanovit jasná pravidla. Kromě toho, ale navzdory tomu mohu s čistým svědomím podpořit tento dosažený kompromis. Děkuji kolegyním a kolegům, kteří ve výboru ITRE podpořili můj návrh a blahopřeji paní zpravodajce paní Šaldemoze a děkuji také našemu stínovému zpravodajci pánovi Žovinovi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Teď jsou na řadě tedy řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan Žuvan. Děkuji, pane předsedo. Mezi největším úspěchem Evropské unie je samozřejmě také jednotný trh. Navzdory slabinám bych si přál, aby Mohli prostě malé podniky prodávat všem Evropanům a nejenom Francouzům. A teď vytváříme digitální vnitřní trh a v této nové digitální ekonomii, která nemá pravidla, eh, chceme vytvořit vlastní pravidla, nechceme přejímat nějakou legislativu zahraniční, a chceme eh, zabraňovat platformám, aby zneužívali svého postavení. A vztahy mezi platformami a malými a středními podniky by měly být vyvážené. Samozřejmě vnitrostátní právo je nedostačující. Když si francouz objedná pokoj v Itálii prostřednictvím nějaké platformy, která má sídlo v Irsku, jaké národní právo se bude aplikovat pro to francouze. Bude to irské právo, francouzské nebo jaké? A proto si musíme uvědomit, že třeba mít evropská pravidla. Co činíme? Chráníme malé a středně velké podniky v Evropě, ale nad, musíme jim dát harm, ochranu v prostřednictvím harmonizovaného práva mezi našimi zeměmi. Je to demokratický nástroj, a nepodléhá žádné lobby ani žádným specifickým zájmům. Já jsem měl čest během dvou mandátů, pane předsedo, sloužit v Evropském parlamentu v okamžiku, kdy ho opouštím. Mám pouze jedno jediné slovo pro vás. Zachovejte parlament. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A teď za socialisté a demokraty má slovo paní Kepard, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní Šaldemoze za její skutečně vynikající práci. Blahopřeji. A ráda bych jménem frakce SAD podotkla, že my plně stojíme za její prací a zítra doporučujeme eh, výsledek přijmout, potvrdit onlineové pranvoly, jako například Booking, Apple Store a nebo AirDreams, hrají v digitálním světě čím dál tím důležitější roli stále větší tržní moc onlineových platform. Samozřejmě také souvisí s oslabováním práv těch uživatelů. Nařízení do této ekonomiky vnáší spravedlnost. Máme zde požadavky na transparentnost, dále zákaz nekalých obchodních praktik, a také přiměřený mechanismus pro stížnosti prostřednictvím efektivního vymáhání práma. A MAC je speciální observatoř pro online platformy, která zajišťuje dohled, který bude účinný a já si myslím, že je to dobrá věc pro malé a střední podniky a také pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní paní Charanzová za ALDE. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Klíčem ke každému podnikání je poctivost vůči spotřebitelům, ale také vůči obchodním partnerům. Tato, toto nařízení zajišťuje vyšší transparentnost a přesto není zbytečnou nadbytečnou regulací platform. Platformy jsou online Eh, obchod eh, je eh, budoucí v budoucnosti v našeho obchodování. Vážený pane předsedající, cesta do pekel je dlážena dobrými úmysly. Někde někdo vnímá toto nařízení jako politický nástroj jako eh, způsob změnit eh, politiku hospodářské soutěže zadními vrátky, ale jsem ráda, že nakonec eh, zvítězil zdravý rozum a jenom děkuji paní zpravodajce, protože ona měla odvahu hledat dobrou vyváženou dohodu a nebojovala za nějakou, která by měla negativní dopady na naši ekonomiku a jednotný digitální trh a proto ALDE podpoří výsledky které trialogu zítra při hlasování a já povzbuzuji obě, eh, jak platformy, tak obchodníky, aby použili eh, tu novou transparentnost eh, maximálně. Jedině tím, že přijmeme ty nejlepší praktiky a efektivní samoregulaci, jedině tím bude tento trh spravedlivý vůči ostatní, a vůči všem. Pokud nevyužijeme tuto příležitost, tak už další nedostaneme, se obávám. Děkuji. Děkuji vám. Nyní za zelené paní Reda a minutu. Děkuji, pane předsedající. V zásadě platformy jsou skvělou příležitostí pro malé evropské podniky, ať už je to jeden člověk, který pracuje jako developer softwaru, nebo eh, někdo, kdo vytváří své vlastní produkty. Platformy umožňují malým hráčům konkurovat velkým hráčům a dosáhnout eh, na zákazníky, kterým by jinak nedosáhli což někdy je možná důvodem, proč některé velké evropské firmy chtějí eh, rozšířit toto nařízení více, než by to bylo rozumné, a, ale eh, platformy eh, mohou narůst a díky síťovým efektům můžou diktovat nefér podmínky svým obchodním partnerům. My jsme dosáhli nařízení, které zajišťuje transparentnost a Mm, poctivost, spravedlnost na těch produktových trzích a myslím si, že díky snahám paní zpravodajky Šaldemóze e, tady e, se platformy nebudou muset, e, nebudou moci po nikomu vozit, ale také tady nebudou zbytečné povinnosti, které by v, mm, zničili malé hráče na evropském trhu, které jsou tak důležité pro evropské podniky. Takže děkuji všem, kteří přispěli k této práci. Je skvělé, že tady může být takový eh, velký konsenzus v oblasti platform. Děkuji. Děkuji vám. A teď dostává slovo pan Danty na minutu. Grazie, signor Presidente. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, paní profesor Gabriel, vážení kolegové, toto nařízení přináší rovnováhu mezi eh, velké platformy a miliony evropských eh, podniků, eh, které působují na online platformách a jsou na nich závislé. Chceme, aby tady byla transparentnost u zboží a služeb, které jsou takto obchodovány, aby tady, byly více, aby tady bylo více informací a parametrů, aby se dalo rozhodovat o online rankingu a aby tady byla větší jasnost, pokud jde o kontrakty s online platformami. Tohle samozřejmě povede ke eh, zlepšení pro miliony občanů, eh, kteří často eh, se rozhodnou něco koupit online. Možná, že budou mít nižší ceny nebo budou mít lepší výběr nebo dostanou k dispozici lepší informace. Tento měsíc Evropský parlament ukázal, že se neohne vůči zájmům digitálních obrů, ale zaměří se spíš na zájem evropských podniků a zajistí, eh, že tady eh, bude pro ně mobilita v eh, kontraktuálních schod, dohodách, tedy ve, smluv, ve smlouvách. Děkuji. Teď jsme vyčerpali seznam řečníků a nikdo nežádal o každý AI, takže dáme slovo paní komisařce Gabriel za Evropskou komisi. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych ještě jednou poděkovala poslancům tohoto parlamentu za jejich poznámky a komentáře. Ráda bych velice zdůraznila ještě jednou, jakožto za skupiny komise, že jsme velice šťastní s tím kompromisem, který máme v oblasti toho nařízení. Jak již bylo řečeno, je to dobré rovnováha, dobře, jsou tady vyvážené určité politické zájmy a zájmy zúčastněných stran. Vidím velice pozitivně to, že podle mne toto nařízení vyšle jasné a silné posenství malým a středním podnikům a evropským občanům ukáže, že Evropská unie je schopna zaručit transparentnost a předvídatelnost eh, v prostředí onlineových platform. Tedy ještě jednou mnohokrát děkuji paní zpravodajce, paní Šaldemóze a také všem, kteří přispěli proto, abychom mohli dokončit toto téma tak rychle. Myslím se, že já věrem můžeme říci, že díky naší společné práci jsme udělali důležitý krok směrem vpřed pro internetovou ekonomiku, pro podniky a také pro evropské občany. Děkuji vám. Děkuji paní, Šaldemo, paní komisařce a nyní má slovo paní Šaldemoze na dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Ráda bych rovněž poděkovala všem za příspěvky, komentáře, podněty. Jsem ráda velice, že jsme dospěli k tomuto vyváženému výsledku. Je to dobré pro podniky a také pro platformy a tak, jak jsem již říkala, bylo to, bude to velice prospěšné pro všechny občany. Kompromisu se nám podařilo dokázat proto, jen proto, že jsme tak dobře spolupracovali. Proto děkuji velmi rumunskému předsednictví. Vyjednávání nebyla jednoduchá, byla tvrdá, ale zároveň i dobrá. Děkuji za to paní komisařce, Děkuji za veškerou pomoc a podporu, které jsme dostali ze strany komise a která přispěla k tomu, že jsme dokázali dospět k tomuto dobrému výsledku. Opětovně to ukazuje, že pokud spolupracujeme, tak je dobrý výsledek možný. A je to dobrý výsledek pro naše podniky, pro naše občany. Jistě jsem si vědoma toho, že tento výsledek je pouze jeden první krok a já se těším na další práci na tomto tématu. Domnívám se, že tato legislativa bude skutečně mít vůční roli, vůči roli pro eh, ekonomiku platform nejen v Evropě, ale celosvětově. Tady je potřeba regulace. To do, tohoto trhu musíme vnést eh, transparentnost a nám se to podařilo. Děkuji. Předseda, já děkuji, tímto je rozprava u konce. Hlasovat se bude zítra. Další bod na pořadu jednání je zpráva pana Daltna o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochrany spotřebitele. Slovo má na čtyři minuty pan zpravodaj Dalton, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento uh, balíček uh, přináší eh, práva spotřebitelů v internetovém věku, poskytuje informace při jakékoliv koupi. Děkuji stínovým zpravodajům rumunskému předsednictví i Evropské komisi za tvrdou práci na dosažení schody před evropskými volbami. Akorát tři týdny trvalo od začátku do konce vyjednávání. Byl to jeden dlouhý trialog, ale po deseti hodinách vyjednávání jsme dosáhli dohody. Jak asi někteří z vás víte, eh, tato dohoda eh, byla dále upravena komisí, eh, která jasně dala najevo, že si musí potvrdit svůj mandát. Nicméně ten konečný text ohledně dvojí kvality byl upraven, ale zásadní obsah zůstává a spotřebitelé už nemohou být e, uváděni v omyl tím, e, že e, koupí stejný produkt pod stejným jménem, ale bude tam něco jiného v, jiných, v různých členských státech. Někteří kolegové myslí, že jsme měli jít dál a já jsem podal k tomu pozměňovací návrhy na zítra, ale řeknu to jasně. Pokud některé z těchto pozměňovacích návrhů projdou, tak ta celá ta dohoda spadne. Eh, komise a rada řekli, že jsou už úplně na konci a že už nedají více, takže pokud to projde, tak vůbec nebude žádná dohoda. To znamená, že se nebude nic udělat v dvojí kvalitě a nic eh, eh, se spotřebitelského práva se nebude novelizovat těsně před volbami. To nepomůže spotřebitelům, kteří v současné době jsou uváděni v omyl, nepřijde pro ně žádný nový předpis, nebudou tady žádné spotřebitelské orgány, nebudou moci dávat Eh, pokuty, pokud je o informace milné a, a také eh, eh, uvědomte si, že poctivé firmy budou podrážet konkurenti, kteří obcházejí pravidla. A, a každopádně dvojí kvalita zůstane léta, pokud ne navždy, ale ta dohoda, kterou, které jsme dosáhli, to je začátek. Zboží dvojí kvality se poprvé řeší a v nadcházejících letech komise bude muset ten pokrok zásadně přehodnocovat. Je tady jasný krok vpřed a je to lepší než nerealistické eh, pozměňovací návrhy. A tohle je více než eh, dvojí kvalita. Jsou tady zásadní eh, zlepšení pro ochranu spotřebitelů a vědomě to nemůžeme odkládat. A parlament dostal spoustu věcí, například vstupenky na představení a, a to se také ukázalo, e, že prostě už nebudou muset lidé e, platit přeprodejcům e, násobky nominální hodnoty. Tohle musí přestat a je dobré, že se nám to podaří tady zakázat. Také tam máme požadavky na důvěru v online review, v online hodnocení. Ehm, také si myslím, že v, období internetu bychom měli eh, věřit informovaným spotřebitelům. Online svět obsahuje spoustu informací, které mohou eh, spotřebitele posílat, ale musí být pravé, užitečné. Naše opatření, pokud jde o eh, důvěru v online, zajistí, aby spotřebitele věděli, že dostávají ty správné informace, když hledají daný produkt. Také děkuji komisi a radě za podporu budování informovanosti spotřebitelů. Evropská aplikace pro práva spotřebitelů EKR bych tomu řekl, jim přinese e, jednotné informace o tom, jak vyřešit problémy také e, právo odstoupení. E, to je důležité pro v dosažení důvěru nebo v, elektronického, eh, v elektronický obchod. A pokud to zítra eh, projde, tak to bude trvat pouhý rok od eh, původního návrhu komise do konce. Děkuji sekretariátu IMCO, stínovým zpravodajům právní službě a za odhodlnou práci. Tohle opravdu ovlivní každodenní život spotřebitelů, na nich záleží, takže neodkládejme eh, implementaci eh, ani o jediný den a, a přijmeme to již zítra. Děkuji mnohokrát. A teď dostává slovo paní komisařka Jourová. Děkuji vám. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji Daltonovi, novým zpravodajům a výboru IMKO za jejich usilovnou práci, která umožnila dospět eh, k dohodě na tomto tak extrémně významném tématu. Návrh komise byl obohacen. Chci poděkovat parlamentu za to, jak se snaží zlepšovat práva spotřebitelů, zejména na digitálním trhu. Ale jako mm, v dodatku k tomu se posílí práva spotřebitelů, protože poskytneme harmonizovanější sankce. A mm, to umožní e, lepší postup asociací na ochranu spotřebitele a postupovat a proti Eh, těm, kteří tady nekonají eh, férově a budou moci být povoláni k placením a pokud, které budou vyměřovány na základě jejich obratu. To všechno usnadní Eh, mimořádní vy, eh, vy, eh, řešení sporů. Máme tady celou řadu nových zlepšení, jak zamezit uvádění spotřebitele v mílku. Také požadavky týkající se jasného komerčního sponsoringu. Když je používáno, musí se to používat také v rankingu. Nebude už existovat žádná falešná snížená cena a je třeba, aby tady byla jasná indikace toho, že i když spotřebitel souhlasil se smlouvou, mm, má svá práva. A Teď budu hovořit o dvo, zboží dvojí kvality. Vím, že celá řada poslanců bojovala proti zboží dvojí kvality již celá léta a to pomáhalo napřímit větší pozornost tomuto tématu a vnést to na politickou agendu. Proto jsem velice hrdá, že komise poprvé navrhla legislativní opatření eh, v této úrovni, aby se zamezilo dvojímu nakládání se spotřebiteli, aby všichni měli stejná pravidla a aby produkty měly stejné složení všude, všude ve všech zemích Evropské unie. To byla velice senzitivní záležitost ve vyjednávání a text, který teď leží na stole, je kompromisem, který byl dosažen mezi radou, parlamentem, mezi jejich vyjednavači a mohu souhlasit s panem Dantonem. Byla to svízelná, ale přece jenom konstruktivní jednání chceme přivést soukromý sektor k odpovědnosti a zamezit dvojí kvalitě ale jasné je, že není možné eh, podvádět eh, při produktech, které eh, budou mít tedy stejné označení, ale měly by jiné složení. Tomu bude zamezeno. Máme možnost tady eh, vykonávat vliv. My už jsme hovořili s mnohými z nich ať byli ochotní, ochotní již v tom nepokračovat. My jsme také vyměňovali si názory se zúčastněnými stranami. Já vím, že celá řada společností pracuje na tom, aby zamezila rozdílům v kvalitě a rozdílnému složení. K tomu také napomáhá permanentní testování, což eh, za je aby na trhu bylo příliš mnoho nějakých podvodných produktů. Doufám, že eh, producenti skoncují s eh, rozlišováním, protože spotřebitelé eh, a ti, kteří tedy budou vyrábět nějaké rozdílné zboží, budou muset mít, nebo boží, různé zboží různé kvality, to budou muset odůvodnit řádně a nesmí tady docházet k žádnému uvádění v omyl. Mechanismy eh, směrnice o tom jasně hovoří ve článku 6. Tady se hovoří o těch praktikách uvádějících v omyl. Článek 6 příslušného předpisu se konstantně využívá jako legální základ eh, v národních gremiích a úřadech ve všech zemích, například italská agentura to využila v postupu proti Ryanairu za to, že uváděl v omyl spotřebitele. Příslušné orgány v členských státech na tomto článku zakládají celou řadu svých akcí. Nedávno zveřejnili Eh, své akce proti pěti velkým společnostem, které nebyly jasné a srozumitelné v jejich nabídce a tím neumožnili svobodnou volbu spotřebitele. A eh, také bojujeme proti zboží dvojí kvality. Komise bude velice zblízka sledovat eh, implementaci tohoto předpisu a budeme také hledět na kapacity v členských státech. Navrhujeme 1 milion eur v grantech na mm, tuto kontrolu. Potom také budeme implementovat 1,606 1,2 milionu grantů pro spotřebitelské organizace proto, aby mohly rozvíjet své vlastní kapacity testování. Potom tady máme jasnou doložku v textu revizní Eh, aby po vstupu v platnosti směrnice bylo vidět, zda bychom jistě měli hledat ještě přísnější řešení. Vážení poslanci, dovolte mi, abych vyjádřila svou upřímnou naději, že tento předpis posílí spotřebitelská práva a bude zítra schválen. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Za EPP má slovo paní Cun a Hohenstein, prosím. Vážená paní komisařko, milé kolegyně a kolegové, v této směrnice jsou samozřejmě dobrá řešení pro eh, spotřebitele, ale tato směrnice neřeší základní problém a tím je různá jakost zboží stejně zabaleného. Máme tady otevření e, seznam e, opodstatněných e, výjimek, opodstatněných výjimek, jak říká paní komisařka, takže tady se v podstatě nezakazuje nepostivé praktiky, například Almete. Helmetek, které jsem si koupila v eh, Kelu, se dělá z tvarohu a stoprocentní přírodní a helmete eh, eh, v Krakově. Tady je ESTA e 330, kyselina citronová a je tady mm, smetana a mléko. To samé almete. Tady je 410 e v Kélu. Tohle to neobsahuje. A ještě jeden příklad čaj, který také vypadá eh, stejně. Eh, eh, ten, který jsem si koupil v Krakově, má 0,1% broskové šťávy a tady v, ta ve Štrasburku má 50krát víc takže eh, více než 100 kolegyň a kolegů eh, podepsalo eh, pozměňovací návrh, který toto zakazuje. A žádám vás o podporu, protože v Evropské unii nemáme přeci lepší a horší spotřebitele. Trh je spravedlivý a musí být spravedlivý pro všechny úplně stejně. Děkuji. Děkuji a nyní za socialisté a demokraty má slovo paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Musím upřímně říci, že v tomto balíčku opatření, o kterém budeme zítra hlasovat, máme celou řadu velice mnoho dobrých návrhů a je to obrovské vylepšení pro občany a pro spotřebitele. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za dobrou spolupráci, ale také paní komisařce a předsednictví rady, kteří se velice zapojili eh, do této práce a pomohli to prosadit. V těchto pozitivních opatřeních té modernizace transparentnosti platform. Tam jsme dokázali prosadit to, že i takové služby, ty takzvané mm, bezplatné služby do toho budou zahrnuty a že ta práva tam platí pro ně. Dále jsme zajistili, abychom měli lepší opravné prostředky pro spotřebitele, aby to tam bylo také zaintegrováno do textu a zároveň jsme zavedli, a to je něco, co v této oblasti vůbec neexistovalo, zavedli jsme sankce v případě porušení předpisu na ochranu spotřebitele evropských. Eh, mimo jiné, ty sankce mohou být minimálně 4 eh, ročně